Dear colleagues, um, I would like to... Um... Vážení kolegové, ráda bych. As a matter of um, respect, but um, we already have also for item four on the agenda. A u bodu čtyři máme, je tady paní Konečná pro bod čtyři, takže eh, se pustíme eh, do eh, pořadu jednání. Máte někdo připomínky k pořadu jednání? Ne. No taky víte, že toto přenášíme po internetu. Všichni znáte aplikaci e-meeting a víte, že máme nový built-in newsletter, tak si prosím můžete číst. Také vás žádám o schválení zápisu z minulého zasedání. Pokud nebudou připomínky do konce tohoto této schůze, bude oficiálně schválen. A tím se dostávám k bodu 4a, protože nevidím, že by tady byl pan Kolaja. Eh, jedná se o eh, ochranu kolektivního zájmu spotřebitelů, To bychom eh, rádi, aby nám paní Konečná řekla několik aktuálních informací o tom, kam se to teď ubírá. Paní Konečná, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, První trialog o reprezentativních žalobách byl také prvním trialogem nového chorvatského předsednictví v Radě a jejich úplně prvním v roce 2020. Eh, všechny tři instituce zdůraznily prostřednictvím svých zástupců potřebu úspěšně ukončit jednání během chorvatského předsednictví, to znamená do konce června tohoto roku. Za tímto účelem se v období mezi březnem a květnem plánují další tři politické trialogy a mezitím byla technická úroveň pověřena zahájením diskuzí o textu. První technický trialog se uskuteční dne 23. 1. Na tom prvním politickém trialogu parlament prostřednictvím uh, hlavního zpravodaje z výboru Jury, pana Didiera, zdůraznil, že za prvé má silný mandát z prvního čtení, který podpořila výrazná parlamentní většina a že bude usilovat o vyvážené řešení mezi zájmy spotřebitelskými a ekonomickými. Nejdelší debata se vedla o největší změně, kterou Rada v rámci svého obecného přístupu v návrhu provedla, a to o takzvaném splitu, tedy rozlišení podmínek pro domácí a přeshraniční kvalifikované subjekty a rozlišení mezi vnitrostátními a přeshraničními žalobami. Spravodaj zdůraznil, že parlament musí být přesvědčen, že tento systém může fungovat spolu s požadavky, které si stanovil na kvalifikované subjekty ON. A komise nám přislíbila v této věci podporu a určité záruky. Je zjevné také, že jak financování kvalifikovaných entit, tak i samotných žalob a transpoziční lhůta pro provedení směrnice budou rovněž důležitými politickými otázkami v následujících vyjednáváních, v níž bude potřeba nalézt proveditelná a pro všechny přijatelná řešení. Já jsem v úzkém kontaktu se svými šedou zpravodaji, se kterými všechny ty věci konzultuji a budu vás samozřejmě o následujících jednáních podrobně informovat. Děkujeme, paní Konečná. A teď eh, dám slovo panu Kolejovi, eh, aby nám řekl, eh, kde je vyjednávání o zprávě o prevenci šíření teroristického obsahu online. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ten třetí trialog proběhl 12. prosince 2019. V posledních několika měsících bylo dosaženo pokroku v řadě věcí, včetně hlavního eh, sídla eh, eh, otázek pro soudní přeskum povinností pro řešení legálního obsahu. Výměna názorů hm, probíhala u některých klíčových termínů, jako je například, jak definovat služby informační společnosti a co eh, to znamená poskytování služeb v Unii. Potom definice toho, co je to eh, teroristický obsah a teroristický trestný čin. Parlament zdůraznil, jak je důležité sladit tu definici eh, s směrnicí o terorismu. Naším cílem je vyhnout se tomu, aby se do toho vztahovaly novinářské reportáže nebo protiteroristické iniciativy potom požadavky na transparentnost eh, jak pro úřady, tak pro poskytovatele služeb se probíraly informace eh, poskytovatelům obsahu. Tam parlament pořád trval na minimalizaci eh, případů, kde úřady mohou odmítnout jednat transparentním způsobem. A potom hodnocení. Tam jsme řešili harmonogram celé zprávy. Ovšem eh, zůstávají dva eh, body eh, sporu, dva sporné body. Za prvé přeshraniční odstranění, to znamená příkaz k odstranění a jurisdikce, je dohoda mezi radou a parlamentem na cíli odstranit obsah, ale způsob, jak to dosáhnout, zatím nebyl odsouhlasen. A v neposlední řadě filtry. Tady, eh, to znamená eh, povinnost péče a iniciativní opatření. Eh, tam ještě jednou parlament zdůraznil, že legislativa by v žádném případě neměla podporovat používání těchto systémů. Děkuji. Děkuji, pane Kolejo. Já mám otázku od, strany, od pana Švába. Pane Švábe. Děkuji, paní předsedkyně. Já navážu na to, co nám říkal pan Kola jako zpravodaj. Komise eh, navrhla tedy eh, ten akt o digitálních službách a eh, chtěla tam zařadit horizontálně všechny tyhle regulační kroky. Takže já bych se zeptal pana Kolaji, jak si představuje, a on je zpravodaj, mm, sektorovým přístupem, jak by tohle mohlo být narušeno tím horizontálním přístupem komise, ten sektorový přístup? Eh, z toho, co zatím zešlo z komise, to vypadá, že by komise eh, chtěla eh, navázat jak na směrnici o autorském právu, která byla schválena za minulého období, tak na to nařízení o terorismu, o kterém teď jede trialog a také to provázat s eh, aktem o digitálních službách a z toho budovat eh, legislativu. Takže doufám, že tím jsem odpověděl na naši otázku. Já si myslím, že musíme dávat pozor na to, aby eh, ta legislativa byla vysoce kvalitní. Protože nakonec to neovlivní možná jenom nařízení o terorismu, ale také to, jak komise bude navazovat budoucí legislativu, zejména tím aktem o digitálních službách. Děkuji. To už nejsou žádné dotazy. A tím se dostáváme hned podle harmonogramu k bodu 5 na pořadu jednání. Jsme velice rádi, že je tady s námi pan Darko Horvat, chorvatský minister hospodářství, podnikání a řemesel. A povídám eh, o programu předsednictví eh, Rady v naší oblasti. Jak víte, my jsme se pokusili eh, strukturovat tuto výměnu názorů, takže dostane, dáme slovo panu ministrovi na 10 až 15 minut a potom po politických frakcích budeme klást otázky už předem bych rada řekla, že budeme mít přísný harmonogram. Můžete si to zvolit. Nicméně celková doba na otázku i odpověď nesmí eh, překročit pět minut. Můžete to udělat, buď že eh, dáte otázku eh, minutovou, odpověď dvě minuty a pak tam bude následná otázka a odpověď, a nebo si můžete klást otázku dvě minuty a dáte tři minuty Mm, panu ministrovi na odpověď a potom už nebude žádná navazná otázka. Všichni si to můžete eh, rozhodnout, jak budete chtít. Takže bez dalších okolků předám slovo panu eh, ministrovi Horvatovi. Děkuji vám, že jste mezi nás přišel. Chvala. Děkuji. Paní Eh, předsedkyně. Děkuji za tyto konfrontní návrhy eh, a pravidla, které jste definoval. Vážení poslanci, dovolte, abych vám popřál hodně úspěchů v roce 2020, což um, bude velice náročné. Je mi velkou ctí, že tady mohu být ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Tyto témata jsou velmi důležitá pro fungování Evropské unie. Chorvatské předsednictví se těší na pokračování práce na klíčových tématech pro Evropskou unii, jako je další prohlubování um, vnitřního trhu a další horizontální témata, na kterých pracujeme. Um, ta témata se um, týká vnitřního trhu, včetně ochrany spotřebitele. Jsou to um, klíčové kompetence chorvatského ministra ekonomiky, podnikání a řemesel v souladu s kompetencemi ministerstva v chorvatské vládě. Vážení kolegové, věřím, že všichni souhlasíte, že konkurenceschopný vnitřní trh je garancí pro vytváření nových příležitostí, využívání kreativního potenciálu evropských eh, podnikatelů a zajištění eh, blaha spotřebitele. Budeme eh, pracovat dál na těchto tématech. To je jeden z klíčových bodů Mm, chorvatského předsednictví, což je Evropa, která se rozvíjí. Tato priorita odráží naše zaměření na udržitelný inkluzivní rozvoj, posílení vnitřního trhu, zlepšení eh, konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, vytváření mm, větší koheze a konvergence boj proti klimatickým změnám. Dámy a pánové, dovolte, abych využil této příležitosti a zmínil eh, jiné priority chorvatského předsednictví, abych se s vámi podělil o vizi chorvatského předsednictví. Naší druhou prioritou je Evropa, která spojuje. Je to zaměření na dopravu energetiku a digitální konektivitu a řešení všech eh, výzev. Evropa, která chrání, chrání své občany posílením vnitřní a vnější bezpečnosti a eh, komplexním přístupem k migraci. To je tedy eh, další priorita chorvatského předsednictví. A poslední priorita je Evropa, která bude mít vliv ve svém sousedství. Bude podporovat další eh, rozšiřování Evropské unie, je také globálně s vizí eh, evropského, tohoto složení Evropského parlamentu a komise. Vážení poslanci, Eh, před slovenské předsednictví stává v době závažných eh, změn na začátku nového mm, legislativního cyklu a také v době výzev související s vystoupením Británie z Evropské unie. Evropská ekonomika čelí velkým výzvám v souvislosti s rozvojem nových technologií, třeba modernizovat a najít také pracovní síly odpovídající i udržitelné zdroje financování. My čelíme všem těmto výzvám. Ovšem očekáváme úzkou spolupráci s vámi, abychom se dohodli s mm, cílem zajistit co nejlepší eh, postavení evropské ekonomiky v měnícím se světě. Během našeho předsednictví plánujeme pracovat v Radě pro konkurenceschopnost v klíčových oblastech. Jednotný trh, eh, ochrana spotřebitele, jednotnou průmyslovou politiku, inovace, výzkum a vývoj. Vedle eh, práce v Radě pro konkurenceschopnost v Bruselu věříme, že eh, neformální ministerská schůzka v Zářebu bude eh, vnikající příležitostí, jak lepší budoucnost Evropské unie, jako možnost komise vyhlásit nové inicia- legislativní iniciativy na začátku března. Dovolte, abych zmínil, že eh, chorvatské předsednictví také bude organizovat neformální ministerský dialog o ehm, ochraně spotřebitele v Zářevu 26. Eh, a 27. března eh, s cílem zajistit ehm, zájemnou spolupráci všech ehm, zúčastněných Vážení eh, poslanci, eh, naše eh, spolupráce bude definovat výsledky Evropské unie ve všech více zmíněných oblastech, což bude mít dopad na všechny evropské občany. Ehm, věříme, že tomto eh, ohledu je klíčové dále prohlubovat a posilovat vnitřní trh. Naše předsednictví se zaměří na eliminaci mm, neoprávněných bariér, na vyhýbání se no, tvoř, tvorby nových bariér a efektivnější implementaci stávající legislativy. Co se týče jednotného trhu. My očekáváme, že komise představí dlouhodobý akční prát, lepší implementace pravidel jednotného trhu i analýzu regulačních a neregulačních eh, překážek. Ehm, předsednictví předloží přijetí eh, závěrů Rady o lepší regulaci s návrhy, jak zlepšit principy a metodologii s cílem snižovat regulační náklady pro občany a e, podniky s cílem zvýšit e, konkurenceschopnost a posílit udržitelný a inkluzivní rozvoj. Co se týče digitální oblasti, tak e, prioritou předsednictví no, priority předsednictví úzce souvisí s vytvářením digitálních příležitostí a posilování eh, pozice Evropy jako světového lídra, včetně eh, oblasti umělé inteligence. Evropská unie má všechno pro to, aby se stala lídrem umělé inteligenci mm, svým způsobem a na základě svých hodnot. Je třeba eh, společného úsilí, abychom maximalizovali dopad investic na národní úrovni i na úrovni EU. Během našeho předsednictví eh, chceme podpořit všechny aktivity, které mají posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků, eh, ale věříme, že abychom mohli poskytnout konkrétní podporu je potřeba dokončit jednání o programu jednotného trhu. Vážení kolegové, dovolte, abych se s váma podělil o stanovisko chorvatského předsednictví k eh, aktivním legislativním návrhům. Co se týče eh, programu jednotného trhu, chci říci, že chorvatské předsednictví plánuje eh, úspěšně dokončit jednání o programu jednotného trhu v závislosti na jednání o víceletém finančním rámci. E, uděláme všechno pro to, abychom finalizovali jednání o mm, programu jednotného trhu mm, s Evropským parlamentem. E, proto předsednictví mm, vyzývá Evropský parlament, aby e, začal vyjednávat aby pokračoval v jednání v trialogu, i když některá ustanovení jsou eh, v závorce, stejně jako tomu je v případě všech ostatních finančních programů. Co se týče eh, notifikace eh, služeb, co se týče služeb, na vnitřním trhu naše předsednictví je připraveno spolupracovat s členskými státy, abychom mohli vyřešit všechny otevřené otázky. Souhlasíme s parlamentem, že trh služeb je důležitý pro jednotný trh. Pokud dostaneme mandát od Rady, budeme pokračovat jednání s Evropským parlamentem během čtvrtého trialogu ke eh, směrnici, která eh, stanoví eh, postup notifikace. Co se týče kolektivních ehm, mechanismu kolektivních eh, opravných opatření. Eh, chorvatské předsednictví bude pokračovat v práci na legislativě na ochranu kolektivních zájmů všech evropských spotřebitelů. S eh, řízením postupů kolektivních ehm, opravných prostředků nebo kolektivních žalob je krokem vpřed při zajištění všech evropských spotřebitelů. Naším cílem je dohodnout se s Evropským parlamentem během chorvatského předsednictví. První politický trialog už proběhl v konstruktivní a otevřené atmosféře a jsme rádi, že je tady eh, vzájemné přání eh, dosáhnout dohody v příštím měsíce. Ehm, spočítáme s vaší konstruktivní podporou během trialogu, abychom úspěšně dokončili jednání vzhledem k tomu, že toto téma je prioritou pro naše předsednictví. Měříme, že vyvážená dohoda je možná, ale musí být kompromisem různých stanovisek. Um, dohoda o homologaci vozidel. Co se týče návrhu ehm, nařízení o emisích ve skutečném provozu, 11. prosince 2019 Koreper dosáhl dohodu o vyjednavacím mandátu. Naším cílem <coughs> je začít politický trialog s Evropským parlamentem eh, s cílem mm, eh, zohlednit faktor konformity pro některé eh, znečišťující látky. Další téma je nařízení o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Co se týče tohoto eh, nařízení, finské předsednictví dostalo mandát k jednání v prosinci. Naše předsednictví očekává nadcházející jednání v trialogu s Evropským parlamentem s tím, že doufáme, že dosáhneme dohody během prvního čtení. Vážení poslanci, evropští občané eh, spoléhají na to, že se dohodneme na všech klíčových věcech pro zlepšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky v měnícím se světě dneška. Nadcházející období bude velmi náročné, ale jsem přesvědčen, že naše vzájemná eh, spolupráce ve všech těchto eh, oblastech bude úspěšná. Proto mi bude ctí odpovědět na všechny vaše otázky, abychom mohli už dnes začít v naší spolupráci. Přeju vám hodně úspěchů do roku 2020 a doufám, že eh, budete připraveni s námi spolupracovat na všech oblastech. které budou relevantní během našeho předsednictví. A budeme schopni eh, projednávat a finalizovat některé naše eh, tedy tyto eh, věci prvé řadě dám slovo zástupcům politických skupin, prvé řadě pan Šváb. Pane předsedo, eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, děkuji vám, pane ministře, eh, za návštěvu na našem výboru a, a blahopřeji vám k ambicioznímu eh, programu předsednictví, který jste nám právě představil. Myslím, že vy a vaši kolegové na radě jste Eh, odvedli skvělou eh, práci eh, při vyjednávání o Brexitu, pokud jde o soudržnost Evropské unie, ale musíte ještě projednávat důležité věci Eh, mm, ve věcech, eh, kde eh, těch 27 zbývajících členských států zastupují velmi odlišné, odlišná stanoviska. Bohužel vnímání v Záhřebu, Berlíně a Paříži je odlišné od toho tady v Bruselu. Tam se vnímá tak, že členské státy jsou vždycky pro eh, společná řešení, když nemusí nic měnit, zejména na rozpočtu, ale jakmile musí něco měnit, tak je to podstatně těžší. Takže proto bych vás podpořil, abych eh, se ta témata, o kterých jste teď hovořil, eh, tak to prezentoval svým kolegům, protože jinak to v Evropě fungovat nebude. Hovořil jste o neoprávněných bariérech, v, bariérách ve službách. To neoprávněný je samozřejmě nedefinovaný Eh, termín. Eh, jedná se eh, z pohledu komise něco, co stěžuje přeshraniční styk. Ze členských států je to trošku jinak. A já bych se chtěl zeptat, jak byste stručně definoval neopravněné bariéry. Potom jste tady hovořil o těch kolektivních žalobách. Já bych vám eh, rád eh, řekl, eh, že s vaším předsednictvím už jsme tedy začali pod naš, za vedením naší zpravodajky, ale důležité je, aby se členské státy dohodly, co nemá jejich, jak se jejich legislativa nemá měnit. My nepotřebujeme 27, ale různých úprav a jednu evropskou, ale potřebujeme to, co, o čem jste právě hovořil když máme eh, obstát v mezinárodní konkurenci. Potřebujeme jednotu v Evropě, aby advokátní kanceláře z východu nebo z Ameriky si nemuseli hledat ten standard eh, v Evropě, kde jsou podmínky nejvýhodnější a kde jsou na tom spotřebitelé nejhůř, ale kde, bude, kde to bude jednotné. Proto eh, prosím o ústupky vůči parlamentu, protože parlament jasně zastupuje tuto pozici. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Šváme, a prosím pana ministra, aby se vyjádřil. Děkuji vám, pane Švábe. Děkuji vám za položení dotazu. V podstatě jste zmínil otázek hned několik. Já se pokusím je všechny postihnout, ke všem se pokusím vyjádřit a to v pořadí, v jakém jste je položil. Co se týče Brexitu, to je velice složité téma k diskuzi, je to složité i k vyjednávání. Už zde nehovoříme jenom o Brexitu jako takovém, už hovoříme o období po Brexitu, jak se chovat, jak fungovat jako jednotná Evropa, jako jednotný trh. A to v situaci, kdy jeden z členských států, a to členský stát velice vlivný, již nadále nebude součástí Evropské unie. To je téma, které se bude teprve řešit. Závěry budou přijaty na Radě pro konkurenceschopnost Jinými slovy, je to rada, která má zodpovědnost za konkurenceschopnost jednotného trhu. A já jsem si jist, že budeme muset vyčkat na záběry rady a teprve následně jednat. Co se týče období po Brexitu, v tuto chvíli vyjednáváme různá stanoviska, snažíme se dohodnout, my se pokusíme maximálně se zasadit o to, abychom se dohodli co možná nejdříve. Každopádně musíme nejprve počkat na závěry rady, ještě než vyhotovíme naše stanovisko. Co se týče malých a středních podniků, podnikatelů a mikropodniků, tak zde nejde pouze o fungování na národním trhu, ale i na trhu Evropské unie. Zde existují určité metody, které můžeme využít. Využíváme je v Chorvatsku, v Německu, v Rakousku a v dalších členských státech. A snažíme se prostřednictvím těchto metod měřit administrativní zátěž, která spadá na podnikatele. Musím říci, že v Chorvatsku již máme čtvrtým rokem akční plán a snažíme se prostřednictvím tohoto akčního plánu provést analýzu stávající legislativy. Z dané analýzy poplynou opatření, kdy se budeme snažit odstranit překážky, které brání konkurenceschopnosti našich podnikatelů. Na úrovni Evropské unie existuje co si, čemu se říká zkouška zátěže podnikatelů. Každý podnikatel může tento test eh, absolvovat a vyhodnocuje se soulad s platnou legislativou. My potom následně zvážíme, zda vytvářet další překážky administrativního typu, nebo jestli se musíme některých zbavit. Je to mechanismus, který využíváme v Chorvatsku. Já jsem si jist, že by bylo možné jej využít i na úrovni Evropské unie. Myslím si, že tento přístup by nám mohl pomoci. Mohli bychom tím vyhodnotit, jestli některá nařízení, některé směrnice jsou případně příliš těžkopádné, jestli není na místě je pozměnit. V tuto chvíli probíhá trialog, druhý trialog by se měl konat 2. března a pokud vím, tak jsou v plánu čtyři témata, která by měla být projednávána na tomto zasedání. Já bych rád poukázal na rozdíl mezi odpovědností na národní úrovni a úrovni Evropské unie. Přechodné období bude dlouhé, bude se jednat o přístup do národních rejstříků, ten bude předmětem tohoto přechodného období, pak zde budou různá opatření, zákazy, možné opravné prostředky. To vše bude třeba sladit na úrovni Evropské unie. Já jsem si jist, že je možné tohoto dosáhnout. Nepochybně to obdržíte v Evropském parlamentu. Já se omlouvám, ale musím vás poprosit, abyste reagoval pouze tři minuty, protože nakonec máme jenom vymezený čas na tuto debatu, ale je to v pořádku. Paní Kristel Šalde za SAD je druhá na seznamu. Også øh, fra mig og den socialdemokratiske gruppe skal der lyde en tak for, at... Děkuji vám. Eh, eh, nejdříve eh, jménem tedy naší sociálně demokratické frakce Děkuji za to, že nám podáváte zprávu o svém velkém ambiciozním programu. No a proto je samozřejmě dobré si zde vyslechnout, jak si představujete, že tohle dosáhnete. Je důležité, abychom v těch investicích, investic do výzkumu, do digitalizace eh, a tak dále spolupracovali. Eh, mám tady na vás dvě, dva dotazy. Za prvé, jak chcete eh, podpořit digitalizaci vnitřního trhu? Co se má konkrétně stát v podnicích? A druhá otázka, Hodně jste eh, hovořil o odbourávání eh, překážek. O tom hovoříme v Evropské unii už dlouho, ale na evropské eh, úrovni i co chcete jako chorvatské předsednictví odbourat a ehm, můžete říci, že to nebude na úkor ochrany spotřebitelů nebo pracujících, protože často ty bariéry jsou takové ochranné mechanismy. Děkuji, prosím, pane ministra, aby se vyjádřil, a to v rozsahu tří minut. Já bych rád poděkoval paní Šaldemuze za položení dotazu, jak toho tady dosáhnout. Je třeba dodržet předpoklady Evropského parlamentu a Rady. Je třeba v rámci dialogu vše projednat a některé z těchto témat je možné dokončit, jinými slovy trialog je možné dokončit. U jiných návrhů bychom na nich nadále pracovali, jak už nakonec plánovali stejně i naše předchůdce, to znamená finské předsednictví. Co se týče vaší otázky, ještě než nadefinujeme akční plán k překážkám, které jsou nejpalčivější za použití metody SEME, e, to je ta metoda, prostřednictvím které lze poměřovat administrativní zátěž tak zjistíme z této analýzy, které překážky jsou nejproblematičtější. Následně se rozhodneme, zda je třeba tyto překážky odstranit nebo nikoli. Co se týče digitalizace, tak to je opatření horizontální. Digitalizace na místní úrovni Ta nám zjednodušuje standardně život, eh, snižuje riziko korupce, jinými slovy digitalizace veřejných služeb, zajišťuje jednotné řízení z centra. Část těchto procesů je nutno centralizovat, jsou ovšem jiné části, které je naopak třeba decentralizovat. A tam je třeba postupovat jinak. Digitalizace jako mechanismus může život podnikatelů do veliké míry zjednodušit. Život podnikatelů může být úspornější, jednodušší a navíc se tím vyhneme korupce. Děkuji. Øh, når I nu skal til at identificere, hvad det er for nogle barriere, øh, I kan se, der i givet fald er, vil du så garantere, at det øh, kroat... Děkuji. Pokud máme říci, které překážky jsou ty nejhorší, tak zde se chci zeptat, jestli můžete zaručit, že nebudeme nějak podkopávat podmínky pro uh, naopak zaměstnance trenutku s pozicije predsjedavajućeg kompet vijeća ovakve isk... Jako země, která předsedá Radě pro konkurenceschopnost, nemohu říci, jaká je odpověď už v tuto chvíli, ale mohu vám zaručit, že se budeme zasazovat o konstruktivní dialog a budeme se snažit o monitorování a analýzu všech návrhů a to nejen těch, které mají omezit práva spotřebitelů, ale chceme se soustředit na ty, která naopak rozšíří práva spotřebitelů a zajistí lepší ochranu. Děkuji. Děkuji, prosím, paní Charanzovou za Renew. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. V prvé řadě vám chci popřát hodně štěstí k vašemu předsednictví. Já bych se ráda zeptala na otázku dvojí kvality produktů. Jak víte, toto téma bylo nejen v tomto výboru, ale obecně v Evropském parlamentu projednáváno jako téma prioritní. V listopadu jsme obdrželi výsledky studie GRC, kde se potvrzuje, že tato praxe a tyto problémy se nadále objevují v Evropě. A v podstatě nejde jen o země, jako je Česká republika nebo Chorvatsko. Týká se to i dalších zemí a je to zcela zjevně selhání jednotného trhu. My zítra budeme předkládat výsledky hospodářské analýzy, budeme analyzovat, jakým způsobem výrobci vysvětlují toto klamání spotřebitelů. Někdy tvrdí, že důvodem je jiná preference spotřebitelů nebo jiná cenová očekávání. Já s těmito informacemi a s těmito vyjádřeními nesouhlasím. Jsou tisíce možností, jak řešit dané téma, ale mě by zajímalo, pane ministře, jestli souhlasíte s tím, že argumenty výrobců jsou neplatné a že vaše předsednictví se zasadí o to, aby daný problém byl řešen. Děkuji. Děkuji, paní Charancová. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji i za váš zájem o dané téma, paní Charancová dvojí kvalita výrobků obecně je zvláště důležité téma pro nás v Chorvatsku, stejně jako pro další národní ekonomiky. Je to zároveň i důležité z hlediska obecného fungování jednotného trhu. Tato témata jsou nejen důležitá, ale jsou zároveň i vysokou prioritou. A to proto, že směrnice o kvalitě výrobků absolvovala celý legislativní proces, byla přijata a je dána lhůta na transpozici do národní legislativy, neboli dříve či později budou muset všechny členské státy provést transpozici do svého právního řádu a já nepředpokládám, že by se měly objevit jakékoliv problémy v tomto ohledu. Kde však očekáváme problémy, to je oblast monitorování a kontroly naplňování. Jakmile se směrnice stane součástí legislativy každého členského státu, tak budeme dohlížet nad naplňováním podmínek, které směrnice ukládá. Zároveň budeme provádět eh, notifikace v případě nalezení jakýchkoliv problémů. Budeme také eh, zakročovat. Preventivně budeme chtít zakročit proti všem, kteří nebudou dodržovat pravidla. Společná odpovědnost. Je to společná odpovědnost členských států a evropské úrovně a to při zajišťování legislativy a při monitorování a při samozřejmě transpozici do národního právního řádu. Bude potřeba nastavit metody, jak provádět dohled a jak sledovat, zda je směrnice naplňována. Souhlasíte tedy se mnou, že zde existuje problém na vnitřním trhu, na jednotném trhu Evropské eh, unie. Možná to vnímám jinak, pokud jde o řešení problému, ale v tuto chvíli to vaše odpověď vnímám tak, že máme legislativu, která se bude sledovat a věřte mi, že tento výbor bude eh, další vývoj sledovat. Co ovšem musíme učinit, a to je role předsednictví, je setkat se s členskými státy na toto téma a předat dané sdělení tak, aby národní regulační orgány podnikly veškerá možná opatření pro ukončení této praxe. Bylo by možné, aby chorvatské předsednictví uspořádalo jakési zasedání tohoto typu pro všechny členské státy. Děkuji a prosím pana ministra o stručnou odpověď. Lidé říkají, že pokud jste nějakou dobu v politice, tak eh, nesmíte nahodile slibovat. Takovou iniciativu bych však podpořil a udělám maximum pro to, aby se takováto konference uspořádala. Prosím, za zelené pan Kolaja, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za prezentaci a v prvé řadě vám přeji hodně úspěchu při zastávání té důležité role v následujících měsících za naši skupinu mohu říci, že se soustředíme na umělou inteligenci, o té jste hovořil a vy jste hovořil rovněž o doporučeních dvou zvláštních zpravodajů OSN na rok 2018 a 2019 a pak jsou zde další doporučení Evropské unie, kde se hovoří o právních a etických dopadech umělé inteligence a automatizovaného rozhodování. Chci se zeptat, zda se podíváte na právní mezery, které se objevují, problémy týkající se diskriminace a zaujatosti. Budete se na to soustředit v souvislosti s návrhy na radě? Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, pane Kolajo. Umělá inteligence a celé toto téma patří do pravomocí rady. Pochopitelně je to jedno z nejdůležitějších témat, patří mezi nejdůležitější témata vedle digitalizace, vytvoření společné digitální ekonomiky na úrovni Evropské unie. Pokud jde o umělou inteligenci, zde je pouze, nebo ne, ne pouze, ale zde je jedna otázka. Jakým způsobem nastrukturovat data a jak je právně zajištěným způsobem dát k dispozici těm, kteří tato data potřebují. A zároveň, jak se postarat o vytváření výrobků umělé inteligence, eh, těchto produktů, které jsou vytvářené následně, uplatňovány. Některá data budou používána v rámci určitých analýz v přeshraničním kontextu. Analýzy jsou uh, základem veškerých procesů umělé inteligence a ne všechny tyto typy produktů jsou předmětem regulace. Jinými slovy, členské státy nevědí, jak by měl být nadefinován postup u dat, která jsou zařazena do určité struktury a u dat, která nejsou zařazena do určité struktury. Pak eh, čidlové technologie v Evropě, které prvky je třeba nashromaždit tak, abychom byli schopni zajistit podklad analýzy umělé inteligence. Já jsem si jist, že když hovoříme o vytváření společné strategie, společného postupu, pro účely použití těchto technologií eh, v rámci malých a středních podniků. Chceme zpracovat takovou tu strategii na úrovni Evropské unie a na úrovni národní. Chceme však vypracovat strategický dokument pro umělou inteligenci a následně toto všechno zařadit do jakéhosi rámcového dokumentu na úrovni Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji za odpověď. Já bych rád se ještě dotkl dalších otázek. A to už zaznělo, je to dvojí kvalita výrobku. Ve vašich prioritách se ukazuje zajištění stejné kvality produktů ve všech členských států. To odpovídá představám naší skupiny a já bych se chtěl zeptat velice konkrétně, zda chcete podpořit další zpracování dopadové studie na toto téma, nebo chcete podniknout kroky tímto směrem? Děkuji. Takhle možda jednu... Já můžu přeformulovat to, co jsem už eh, řekl, když jsem hovořil o tomto tématu eh, dříve. Eh, chceme eh, eh, bránit zboží dvojí kvality na evropském trhu. To je naším úmyslem a vynasnažíme se začít na to myslet denně, než španělští, chorvačtí, bulharští spotřebitelé nebo spotřebitelé v jiné evropské zemi by už neměli Hmm, se bavit dále o tom, jestli eh, hmm, čokoláda Milka je jiné kvality v jejich zemi nebo v jiné eh, zemi. Takže tohle je téma. Eh, které bychom měli řešit každý den. Asi už eh, bychom na to ehm, nakonec eh, o tom neměli přemýšlet, protože jakmile harmonizujeme národní legislativu, tak ta národní legislativa bude muset eh, vytvořit systém sledování kvality výrobků a jsem si jistý, že jak Rada, tak Evropský parlament budou připravené přijímat sankce vůči těm, eh, kteří poruší pravidla chování, která jsme společně eh, odsouhlasili. Děkuji teď paní Joran za ID já vám chci říci, že eh, bych chtěla využít svých eh, dvou minut a popřát eh, předsedovi hodně úspěchů. Tento výbor, jak víte, má za cíl chránit a malé střední podniky a spotřebitele. Moje otázka je následující, pane Eh, ministře, týká se na efektivní ochranu eh, těchto spotřebitelů, užívání etiket a označení na ochranu know-how i spotřebitelů. Pokud eh, je čokoláda švýcarská, tak je označena jako čokoláda, švýcarská čokoláda, to je synonymum vysoké kvality, je to marketing pro ten podnik. Um, uh, v USA je, existuje zákon Buy American Act. Um, pokud mm, určité procento eh, zařízení pochází z USA. Proč neděláme něco podobného? Eh, s, jas, s povinným labelem eh, vyrobeno v Evropě. Někdy nemají spotřebitelé vůbec představu o původu produktu. Když koupím si med, tak je to směs medu z Evropy a z odjenut. E, často e, si e, spotřebitelé kupují falešný med, který je z 80% z Číny. Spotřebitel musí vědět, odkud je ten spotřebitelem. 80% spotřebitelů ani nezná zemi původu. Eh, mělo by tam být eh, označeno například vyrobeno v Evropě, v Alzasku, ve Francii. Souhlasil byste s tím, že takový label by byl výhodný pro malé střední podniky spotřebitele? Pokud ano, co udělá Chorvatsko během svého předsednictví, aby ehm, podpořil tuto otázku ehm, našich institucí? Děkuji. Hvala poštovaná gospodžo Žoron. Děkuji vám, paní Žeron. Jako aktivní politik bych rád uvedl, že zcela souhlasím se všemi vašimi podněty. Supermarkety už teď mají povinnost ukazovat na nálepce zemi původu určitého produktu. No, to je samozřejmě prospěšné. A spotřebitel je samozřejmě eh, eh, řádně informován a vzděláván o kvalitě výrobku, který si kupuje. A jakkoliv eh, práce, kterou povedeme na radě, bude dále tento systém zlepšovat. Nicméně eh, my všichni jako spotřebitelé budeme muset vědět, jestli hmm, vědomě kupujeme nebo nekupujeme eh, produkty, které odpovídají dané eh, známce. Takže tady přijímá ten podnikatel na to riziko. A tam na to se chceme zaměřit. Děkuji, pan Bílan za EKR. Pane Bílane. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve eh, děkuji za tu skvělou práci, eh, kterou Chorvatsko a mm, její zástupci eh, udělali mm, na, mm, při upozorňování na, kvalitu, na zboží dvojí kvality. Vzhledem k tomu, že se nám tohle úspěšně podařilo. Jsem si jistý, že se nám podaří eh, to i u jiného tématu, které není dostatečně eh, zdůrazňováno v, tomto, eh, v této době, a sice služby na vnitřním trhu. Prosím, zaměřte se na stavající pravidla a omezení svobody usazování a svobody poskytování služeb navzdory tomu, že je to důležitá složka ekonomiky řady členských států, tak přeshraniční obchod eh, se službami je jenom 8% HDP, zatímco 25% je to u služeb. Rozvoj eh, u zboží, pardon. A, v rámci eh, zelené dohody je to nezbytné. Lidé se nebudou transformovat, pokud nebudou moci jednat jinak. A je jasné, že toto také nabízí obrovskou eh, příležitost pro růst a členské státy si to uvědomují. A proto bych se eh, zeptal, co plánujete hm, na eh, novou, jako nová koalice, když chcete zvýšit efektivitu návrhu komise. Jaké překážky jsou tady ze strany chorvatských firm, které, které chtějí na evropský trh. Děkuji, pane Bělene. Pane ministře, děkuji vám, pane poslanče. Já sami zcela souhlasím. Obchod se zbožím a službami a jeho právní úprava zejména pokud je o služby, tak směrnice o, o ohlašování služeb je v současné době eh, zablokována. A pokud nám rada dá mandát za našeho předsednictví, tak my budeme připraveni pokračovat řešení tohoto jak na technické, tak na politické úrovni. Rakouské předsednictví už eh, zahájilo iniciativu podle které by eh, segment služeb měl eh, být na vyšší úrovni vyjednávání mezi třemi institucemi. A my se maximálně vynasnažíme. připravit si dialog a vyjednávání. A pokud to nebude za našeho předsednictví, tak tak eh, samozřejmě vytvoříme prostor pro nadcházející předsednictví, aby mohl eh, zahájit dialog o této směrnici. Segment služeb, a to s vámi plně souhlasím, je oblast, ve které, pokud to bude implementováno v národní legislativě, tak tam eh, budeme moci vytvořit větší konkurenci pro národní ekonomiky, pro evropské podniky i eh, pro evropskou ekonomiku jako celek. Liberalizace služeb také povede eh, k eh, řadě příležitostí pro další eh, sektory, jako je například cestovní ruch. Díky tomu dosáhneme většího ekonomického růstu a zajistíme lepší přeshraniční konektivitu. A tohle je v současné době zablokované. A pokud eh, dostaneme příležitost, tak eh, budeme, přílež, eh, budeme jak ji využijeme, budeme připraveni k pokračování o vyjednávání a budeme chtít dalším předsednictvím umožnit tento dialog. Děkuji vám a, a teď paní Konečná za GUE. Pane ministře, a já navážu na své předřečníky. My jsme se tady k tomu dostali několikrát a to je dvojí kvalita výrobků potravin. Protože když jste na to odpovídal poprvé, tak to znělo hezky. Říkala jsem si super, chorvatské předsednictví je připravené. Poté, co jste odpovídal mým kolegům, musím říct, že jsem trošku zmatená. Protože vy jste na začátku mluvil o tom, že budete dělat ministerský dialog o ochraně spotřebitele v březnu Očekávala bych tedy, že jedním ze zásadních témat toho ministerského dialogu bude právě implementace té směrnice o dvojí kvalitě potravin a byla bych ráda, kdybyste mi to potvrdil, protože to si myslím, že je místo, kde můžete vést tu debatu. A zároveň, když se bavíte o e, monitorování a kontrole, tak já se obávám, že jsme ve stavu, kdy v podstatě, protože ta směrnice je tak nekvalitní, protože s ní komise na závěr eh, vlastně vytáhla tu nejdůležitější část o dvojí kvalitě. Takže i ten výklad toho monitoringu a právě té kontroly bude v každé členské zemi úplně jiný. Proto vás prosím o konkrétní odpověď. Zda eh, se chystáte toto nějakým způsobem dát dohromady a zda jste schopný nám zaručit, že společně s vašimi kolegy z členských států, jako chorvatské předsednictví, připravíte zcela jasnou, eh, jasný výklad a implementaci toho, jakým způsobem bude kontrola a monitoring prováděný. Thank you, minister. Děkuji, pane ministře, máte slovo. Vážená paní poslankyně Konečná, kdybyste bývala neřekla tu poslední eh, větu, tak eh, bych odpověděl za pět vteřin. Ano a ano. Ale ale jelikož uh, uh, to tak bylo, tak eh, se pokusím to podrobněji eh, vysvětlit. Teď ano, my uspořádáme eh, ministerské zasedání v březnu, zaměříme se tam na ochranu spotřebitele a jsem přesvědčen, že na takovémto jednání se nevyhneme hm, debatě o této směrnici. o no v eh, dvojí kvalitě zboží na evropském trhu. Otázkou je, eh, čeho eh, budeme schopni dosáhnout. Já samozřejmě nechci přicházet s žádnými falešnými sliby, takže zopakuji to, co jsem říkal, když jsem to tady představoval. Budeme se maximálně snažit probírat tohle před zasedáním, během zasedání, za celého našeho předsednictví a harmonizovat eh, naše pozice. Budeme říkat, že to je nepřijatelné, je třeba to změnit a že výrobci by měli být tlačení k eh, dodávce i k produktu jednotné kvality ve všech zemích, kde je prodávají. Děkuji. A teď eh, paní Kokeláry eh, za EPP. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Když jste oznamovala ehm, priority chorvatského předsednictví, tak jste zdůraznila ehm, důležitost objevy, důležitost objevy ekonomiky. Teď čekáme nový plán k oběhové ekonomice a já věřím, že propagace oběhové ekonomiky a, a prosazování přeshraničního obchodu s recyklovanými a znovu použitými produkty je klíčové pro dosažení eh, našich klimatických cílů, eh, stejně tak jako růstu na vnitřním trhu do budoucna. Takže co plánuje předsednictví, aby Mm, podporovalo eh, přeshraniční obchod s mm, zbožím vícenásobného použití a recyklovaným zbožím. Děkuji vám, mm, paní Kokoláry, za eh, první zajímavou tuto otázku objevová, objevové hospodářství, klimaticky neutrální hospodářství, eh, zelená dohoda a všechny tyhle eh, věci, o kterých eh, v současné době jednáme, se buď promítají do nějaké legislativy na evropské úrovni nebo na národní úrovni, aspoň v některých ohledech. Ale jestli eh, budeme eh, schopni eh, to plně implementovat, záleží také na tom, jestli budeme mít dostatek financí. V současné době vyjednáváme o víceletém finančním rámci a od roku 2021 do roku 2027 budeme muset eh, zaujmout jednoznačnou pozici tím, že přijmeme víceletý finanční rámec, budeme se muset postarat o to, abychom měli dost peněz na eh, provádění těchto iniciativ. Budeme mít právní rámec, eh, ve kterém se zajistí určité podmínky, ale zároveň nebudeme mít dostatek peněz na jejich eh, implementaci. To je jasné. Určitě jste si přečetli eh, eh, ten, tu novou zelenou dohodu, transformaci průmyslu a všechno, co zbývá díky průmyslovým procesům. Je třeba hm, pořešit velké objemy průmyslového odpadu. potřebujeme eh, výbornou finanční obálku v, v rámci toho nového zeleného, té nové zelené dohody. Nebo možná mm, nějaký zvláštní fond, eh, který bude eh, určen k jeho profinancování. Takže je dobré mít seznam přání, ale potom je tady ještě paralelní cesta a sice definovat ty řádné finanční nástroje, které nám umožní uh, Eh, jeho naplnění. Děkuji paní Borzan za SAD. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane Chorvate, eh, ráda vás tady dnes vidím a mm, ještě než položím otázku, tak mm, bych řekl, že mě potěšilo, jak jste reagoval na ty eh, otázky k dvojí kvalitě zboží? Jenom doufám, eh, že budete dostatečně ambiciozní. A že si toto vezme, téma vezmete za protože vidíte, jak je to důležité pro poslance i pro Evropskou unii. Moje otázka. Hm, kolega ACPP e už ji částečně položil. pokud jde o prodloužené eh, používání eh, strojů. Tam se hovořil velmi obecně, můžete být konkrétnější. Jaké legislativní návrhy eh, plánujete podpořit v tom akčním plánu v březnu? Děkuji. Děkuji vám, paní Borzan. Myslím, že dnes během této debaty už jsme zmínili všech šest velmi důležitých eh, iniciativ nejenom pro Radu pro konkurenceschopnost, ale eh, šířej eh, iniciativ, které probíhají nebo tohle všechno už, eh, některé z nich už byly finalizovány a jsou připravené eh, k transpozici. Pro nás je také velice důležité, a to je druhá část naší první priority, aby eh, všechny výrobky byly řádně označené tak aby spotřebitelé měli jasné informace o tom, co kupují. Pokud to tak nebude, potom ten legislativní rámec jim musí poskytnout eh, možnost vrátit ten produkt a získat náhradu. Musím vytvořit podmínky podle kterých eh, za kterých budou mít eh, všechny eh, výrobky trvanost 7 až 10 let. To znamená, že výrobci budou muset mít po tuto dobu náhradní díly, aby ty výrobky bylo možné opravit. To je téma, o kterém bychom se už ani neměli bavit v roce 2020. To by mělo být považováno za normální. Aspoň tak já se k tomu stavím, když si něco kupuji. Tady nehovořím jako minister, ale jako uh, zákazník. Zlobím se na kohokoliv, kdo prodává nějaký produkt, který není dostatečně označený. Čili ta ochrana spotřebitelů. To není jenom eh, priorita našeho předsednictví. Jedná se o prioritu prakticky všech eh, předchozích předsednictví. Takže pokud je o ochranu spotřebitelů a zlepšení jejich práv, tak eh, my se eh, tedy zaměříme na, ta, na toto za nadcházejících předsednictví, ale důležité je, abychom přijali novou pozici a tuto pozici, tato pozice musí být jasná v národní legislativě. Potřebujeme efektivní kontrolu a sankce, pokud to eh, bude eh, třeba, aby, se tak, aby takovýmto anomálím nedocházelo a abychom eh, snížili objem těch produktů, které jsou takto na trhu. pokud je o prodloužení tedy životnosti produktů, tak to je velice podstatné. A pokud jde tedy o oběhovou ekonomiku, a tak eh, zelená dohoda bude eh, ten správný moment k implementaci. Um, next is Mrs. Han. jako další má slovo paní Han. Já jsem měla jenom jednu minutu, já bych ještě. Ale už teď nám dochází čas. Tak velice stručně. Hmm, já jsem tak eh, ráda, že ochrana spotřebitele je jednou z vašich priorit, vzhledem k tomu, že Chorvatsko je na tom poměrně špatně v oblasti ochrany spotřebitele. Nicméně nezmínil jste eh, NGOs, to je důležitý hráč. Eh, je mnoho eh, relevantních organizací, které jsou aktivní v této oblasti. Ministerstvo jim nedává dostatečné zdroje, aby toto řešili. Jak si představujete, že eh, nevládní organizace toto budou řešit? Já musím říct, že máte eh, částečně pravdu, když to říkáte. Proč částečně? Protože před dvěma lety jsme začali implementovat eh, jiný model financování nevládních organizací. A e, to znamená, že neustále otevíráme um, um, výzvy e, k žádostem a informujeme spotřebitele o jejich právech. Podporujeme aplikaci e, projektové návrhy pro které existuje financování ze státního rozpočtu. Počet projektů samotných není až tak důležitý. Co je důležité pro nás, je, že aktivisté z nevládních organizací musí chápat, že dobrý projektový návrh partnerství s mm, místní samozprávou nebo centrální vládou, pokud bude ten eh, návrh dobře posouzen, pak ministr poskytne financování, které umožní nevládním organizacím implementovat tyto iniciativy, které mají zajistit ochranu spotřebitele. Paní Hanzarinu. Děkuji, paní předsedkyně. Um, děkuji za prezentování chorvatských um, priorit. Já se chci vrátit k tématu o kterém jste mluvila jenom stručně v svém prohlášení, totiž umělá inteligence. Vy jste i zmínila, že potřebujeme ehm, investice, eh, které budou mm, mm, dobře využitelné. Komise bude prezentovat výsledek mm, dopadů umělé inteligence na člověka a já bych chtěla slyšet víc co plánuje chorvatské předsednictví, jaké má priority a konkrétní plány, především po té znepokojivě ve zprávě z tohoto týdne, že rozeznávání obličejů e, se používá e, americkými orgány, e, a to dělají soukromé společnosti, které prodávají tyto technologie, mají to s platformem sociálních médií a ovlivňuje to i Evropany. Co děláte pro to, abyste prezentovala eh, li evropskou regulaci eh, umělé inteligence, které bude respektovat soukromí a práva občanů. Děkuji, paní Hán, za vaši otázku. Já jsem se pokusil částečně definovat základní problémy, které e, je třeba řešit na začátku, abychom měli jistotu, že AI produkty, AI produkty budou implementovány a bude možné je používat na lokální nebo národní úrovni, ale také, aby některé produkty mohly, eh, se mohly prodávat a mohly být k dispozici spotřebitelům. Takže se, jsem vědom, že všechny produkty, které mají umělou inteligenci, prvky umělé inteligence nebo části, potřebují přístup k datům. Data jsou tedy klíčová. Data to je široký termín. Některá data mohou být eh, veřejně k dispozici, některá ne. Mohou být strukturovaná nebo ne. Některá jsou důvěrná, některá ne. Takže data to je široká kategorie, která není přesně definována. Takže já očekávám, že 19. února až bude prezentován akční plán, tak budeme eh, vědět, jak tento etický komponent bude implementován v eh, rámci eh, právního rámce a pak tady bude bílá kniha, kterou také očekáváme a věřím, že to poskytne jasnější definici všech těchto aspektů, které teď projednáváme. A chci zdůraznit, že máme velkou eh, sadu dat, kterou si můžeme vyměňovat přes hranice. Můžeme je používat k výrobě produktů eh, založených na umělé inteligenci. Um, uvidíme, jakou technologii mm, budeme potřebovat eh, ke sběru relevantních dat, které bude možné používat v budoucnu ehm, pro využívání některých produktů, které jsou založeny na umělé inteligenci, které budou k dispozici našim spotřebitelům. Děkuji. Tak to se těším, že od vás tedy uslyším více po 19. únoru, protože myslím, že je urgentní, abychom měli eh, jasné plány, abychom měli evropský plán umělé inteligence poslední je pan Tolešal z EPP. Paní předsedkyně, eh, pane ministře, děkuji za prezentaci eh, programu chorvatského předsednictví mm, a výhled na příštích šest měsíců. V roce 2017 Evropská eh, komise předložila návrh směrnice o prosazování směrnice o službách a Eh, dále požadavky eh, na eh, další seměrce a spolupráce vnitřního trhu směrnice o notifik, takzvaná směrnice o nitaf, nit, notifikaci. Na základě rozsudků Soudního dvora z roku 2018 zakládá tato směrnice povinnost také notifikace. Eh, Rada eh, diskutovala různé návrhy řešení, ale od posledního trialogu ale nedospěly ke kompromisnímu řešení mezi členskými státy. Vzhledem k možným negativním důsledkům eh, pro obce, nadměrnou byrokraticii, právní mezery, časové zdržení až do šesti měsíců, bych chtěla slyšet více o vašich záměrech k dalšímu vedení jednání. Jsou záměry, Eh, znovu zahájit trialog o té eh, notifikační směrnici a eh, předpokládá předsednictví, jak tedy vyřeší sporné otázky a jak bude jednat se, pokračovat v jednání s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji, pane Doležal. Ano, tato směrnice je předmětem revize a my jsme připraveni začít bilaterální setkání s členskými státy v, pro, v únoru, abychom se seznámili s jejich pozicemi a připravili kompromisní řešení jako možný základ pro trialogy. Jak jsem řekl několikrát, kompromis, vzájemný respekt během trialogu tří institucí ehm, bude možné tedy naše eh, pozice zblížit a budeme mm, zkoumat postoje jednotlivých členských zemí, abychom je lépe poznali. Ale můj závěr, závěr je, že v roce 2020 mm, bude, bychom měli snížit administrativní zátěž podnikatelů, e, zajistit lepší fungování místní samozprávy a národní zprávy takže vytváření nových administrativních bariér je kontraproduktivní. Takže bychom se měli zaměřit na sjednodušení některých administrativních postupů, abychom snížili nefiskální a fiskální um, těž. Um, aby občané měli přístup k lepším službám za nižší náklady. Takže tím uzavíráme seznam řečníků, protože již nám vypršel čas a dám na závěr slovo panu ministrovi Horvátovi k mm, závěrečnému vystoupení. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, této krátké hodince jsme se pokusili osvětlit k chorvatské priority a ukázat, že jsme připraveni hledat kompromisy a proveditelná řešení. Um, také jsme připraveni hledat udržitelné fondy a zdroje financování abychom mohli implementovat náš legislativní rámec akčními plány eh, v rozumném časovém horizontu. Eh, poté, co jsem odpověděl na vaše otázky, už nemám co dodat. Hmm. S ohledem na vaši agendu a eh, dobu, kterou jste mi věnovali, bych Eh, vám chtěl popřát hodně úspěchů, eh, hodně úspěchů v roce 2020. Děkuji. Eh, jménem celého výboru bych vám chtěla poděkovat. Myslím, že si všichni ceníme toho, že jsme se pokusili pracovat více strukturovaně než v minulosti, což vedlo k hlubší diskusi. Myslím, že máme tedy dobré odpovědi a jsme rádi doufáme, že v příštích šesti měsících bude konstruktivní spolupráce eh, s předsednictvím. Eh, pane ministře, předpokládám, že jste eh, jasně slyšel, jaké budou priority. Takže děkuji. Přejdeme, mm, dáme si minutku pauzu, než se dostaneme k dalšímu bodu. Vážení, vážení kolegové, začneme znovu. Příštím eh, bodem eh, pořadu jednání je eh, legislativní kontrola směrnici NIS, to znamená bezpečnost sítě a informačních systémů. Já vítám vedoucího oddělení Jakuba Boratinského z mm, DG Connect, oddělení pro um, eh, bezpečnost eh, sítě soukromí. My jsme, se zájmem sledujeme eh, implementaci veškeré legislativy, včetně směrnice NIS, která byla přijata v roce 2016. Transpoziční lhůta byla do roku 2018. Vy jste všichni viděli oznámení v dokumentech z té schůze, eh, které obsahují eh, dodatečné informace. Já dám na 10 minut slovo panu Boratinskému. Pak můžeme tedy přejít k diskusi. Dámy a pánové, děkuji vám za slovo, eh, za možnost prezentovat stávající situaci v oblasti směrnici NIS. Tato směrnice byla součástí nové strategie z roku 2016 a je to poprvé, co jsme se pokusili um, vytvořit komplexní narrativ a, a kroky ke kybernetické bezpečnosti a tento výbor uh, sehrál velice důležitou roli v těchto jednání, takže i mně je uh, velkou ctí sejít se s panem Švábem um, který je zpravodajem. Chci se zaměřit konkrétně na, té zpráv, na tu zprávu, kterou přijala komise v říjnu minulého roku. Tato zpráva je to první krok k posouzení toho, jak ta uh, směrnice funguje. Uh, ten titul je, zní poměrně krypticky a konsistentnost toho přístupu členských zemí, identifikace operátorů, e, souvisí e, s tím, že původní návrh komise e, původně stanovil, že členské státy budou eh, určovat eh, rozsah té směrnice, které členské státy, eh, které firmy to budou, firmy, které přijímají bezpečnostní opatření a dále notifikace důležitých incidentů. Takže ta myšlenka této zprávy byla, vlastně přišla z tohoto výboru. Bylo to identifikováno jako oblast, kde hrozí fragmentace i před úplným posouzením komise nejpozději do jara příštího roku. Ehm, musíme se tedy na tento aspekt podívat. Když se um, podíváte na ty, ten časový harmonogram vstup v platnost v srpnu, a i, jak jsem řekl, podle směrnice členské státy mají povinnost definovat ty firmy, kteří jsou mm, takzvaní provozovatele nezbytných mm, základních služeb. Mm. Tento aspekt tedy v listopadu 2018 byla lhůta, kdy měly členské státy předložit informace o identifikaci operátorů. Bylo tam spoždění, takže původní datum květen 19 nebylo dodrženo a my jsme chtěli co nejpřesnější obrázek, proto jsme přijali tu zprávu v roce 19. Proč je to důležité? Aby členské státy identifikovaly ty operátory proto, že jsme propojeni. Kybernetická mm, bezpečnost a specifické útoky se mohou šířit přes hranice. A také z hlediska vnitřního trhu, aby bylo zajištěno, že firmy, eh, mm, kteří mají spromnatelnou roli, podléhají podobným eh, povinnostem. To znamená, podobné firmy by měly být identifikováno jako jsou eh, a nebo nebyly identifikovány z podobných důvodů tedy. Ta zpráva posuzuje, jak takzvané základní služby byly identifikovány. Eh, jaké tam jsou mm, Prahy eh, a jaké firmy byly identifikovány. Když se podíváme na základní služby, nebudu zacházet do detailů, ale tady vidíte, že to ukazuje ten, tu hroznost přístupů tedy. Důvodem je, že členské státy identifikovaly co, ty základní služby různým způsobem, což vytvořilo určité nedostatky v konsistentnosti. Tady se snažíme eh, tedy mm, neříkáme, kdo má pravdu a kdo ne, jenom to ukazuje, jak, jaké jsou různé přístupy. Estonsko nalevo. Tam je ob, obecný termín dodávky elektřiny. A vpravo máte Bulharsko, který přijalo poměrně široký přístup při eh, které má šest různých kategorií. Portugalsko, Dánsko, tak ve srovnání s Estonskem a Bulharskem, tak určité části um, sektoru um, elektřiny tam nejsou. Takže to je jaksi první prvek identifikace. Druhý se díváme tedy na ty Prahy a členské státy zase zvolily různé typy a úrovně Prahu. Tady eh, bych vám ukázal příklad, je jedna kategorie konkrétního specifického sektoru. Digitální infrastruktura a konkrétně internetové mm, tedy internetová eh, centra nebo propojení a vidíte, tedy, které zajišťují schopnost připojit se k internetu. Takže jsou tady různé typy. To znamená počet eh, spojených autonomních systémů, to je jedna, jedno eh, kritérium, nebo podíl na trhu, nebo průměrné objemy dat. Takže ty čísla jsou zase různá. Něco lze vysvětlit velikostí členských zemí, ale ne úplně. Když se podíváte hmm, na eh, ten rozsah, tak tady jsou velice rozdílné počty firm, které byly identifikovány. My jsme se to snažili prezentovat nějakým Eh, smysluplným způsobem, takže jsme tento graf založili na počtu operátorů na 100 000 obyvatel. Zase je to velice hrubý odhad. Očekávali byste, že mm, tady budou určité podobnosti, které by umožnily, by členské, malé členské státy měly eh, více firm na obyvatele ale zase jsou tady ši- velké rozdíly. Jeden členský stát měl úplně jinou metodologii na identifikaci, ten identifikoval 10 tisíc operátorů. Čeho jsme si také všimli, je to, že některé členské státy identifikovaly další sektory. My vítáme ehm, tedy začlenění veřejných služeb, což mělo být, v náv- původně to bylo v návrhu komise. Eh, takže eh, při ochraně kritických sektorů ekonomiky dává smysl, aby toho součástí byla i veřejná zpráva. Takže na závěr vzhledem k různým způsobům, jak eh, přistoupit členské státy k identifikaci, tak výsledek je zase, zase používáme ten generický termín srovnatelné společnosti. Ten výsledek nemůže být tedy schodně eh, vnímán eh, v členských členských zemích. To je, není to o tom, jaké jsou tam bezpečnostní opatření, ale jenom to, jaké firmy jsou, po to spadají a jaké ne. Mělo to negativní dopad na rovné podmínky na vnitřní trhu a také to může oslabit naši odolnost. Co se týče doporučení, my vyzýváme členské státy. Musíme se podívat na seznam základních služeb, sledit je pak ty eh, prahové hodnoty neidentické pro všechny, jistě tam je prostor pro národní specifika, ale je to více, mělo by to být více v souladu. Také vyzýváme členské státy, aby dokončili identifikační proces, aby um, řešili téma, které chybí. A to je proces konzultací mezi členskými státy v situaci, kdy jedna E, společnost poskytuje služby ve více než jednom členském státě, například finanční instituce, některé energetické společnosti. A zase tyto konsultace probíhají velice zřídka. Pak jsou tam právní povinnosti konzultovat, e, to ale nebylo příliš plněno. Pak se podíváme na to, jak eh, revidovat ehm, ta doporučení v tomto procesu. Tak to je tedy, co se týče té zprávy a na závěr mm, vám chci mm, dát informace o tom, jak si stojíme s celkovým tím procesem hodnocení. Tato zpráva je možná takovou chuťovkou ale je tady mnoho um, problémů, které musíme vyřešit. Um, musíme se rozhodnout, jaké kroky budeme přijímat. Nyní navštěvujeme členské státy. To je důležité, protože nám to umožňuje vidět, jak ta směrnice v praxi funguje. Je to zajímavé, že v mnoha členských zemích je to vlastně rozhodující věc, která umožňuje orgánům minimálně tedy významným způsobem zvýšit své zdroje. Jedna země, kterou jsme navštívili v červenci, ten počet personálu z udělení mm, kyberbezpečnosti stoupnul ze 7 na 48, takže to má smysl. Ta, ta e, země má hodně práce v této oblasti i vzhledem k tomu, že má na svém území mnoho digitálních firm, jednáme s orgány, s firmami. Je to zajímavé um, hodnocení informací, které dostáváme. Teď um, budeme tedy posuzovat různé pilíře té směrnice operátory základních služeb, DSP, mm, do jaké míry je stávající pokrytí adekvátní a také jak národní eh, legislativa eh, postupuje podle směrnice, co se týče notifikačních opatření, bezpečnostních podmínek. My už Ehm, jsme indikovali celou řadu přístupů a také se mm, budeme dívat na jiné, na další pilíře té směrnice, což je kapacita národních orgánů. CIS, to, to je Computer Security Incident Response Teams, to jsou specialisté IT, kteří se zabývají kybernetickými hrozbami. Je to povinnost každého členské státu mít podobný tým a na závěr efektivita eh, té evropské úrovně, to je eh, skupina spolupráce. Hmm, doposud to nebylo hmm, příliš o tom informováno, ale to také, ta, eh, dle té sítě, jak jsem řekl, tak ta lhůta je květen 21 A do té doby komise končí svoji revizi a já předpokládám, že bude příležitost vás informovat o tomto procesu později během roku. Děkuji za pozornost. Uh, já vám děkuji, pane Boratinsky, za vaše prezentace a v tuto chvíli zahajuji debatu. Už mám seznam řečníků, kteří se přihlásili. Prosím, dejte vědět, pokud eh, chcete se někdo vyjádřit. Pan Šváb jako první. Děkuji. Já jdu eh, bych poprosila, abyste se vrátili k tomu přehledu členských států. Je totiž dobré se podívat, jak směrnice umožňuje členským státům konat či nekonat podle uvážení. Nevím, jestli se můžete vrátit na, k tomuto slajdu. My jsme v roce 2013 byli požádáni, abychom se maximálně zasadili o integraci zásadní infrastruktury, to znamená nezbytných služeb. A pak vidíme, že malé země jako Estonsko, Lucembursko nebo Malta mají o tolik více nezbytných služeb ne- ve srovnání třeba s Německem nebo Francií. Ale podívejme se na Polsko. To je zcela směšné. Vidíme v Evropské unii, že hrozby jsou stále větší, Upravili jsme to legislativou, ale zaznamenáváme, že v podstatě na to nikdo nereaguje, že ten zákon nemá žádný, že ta směrnice nemá žádnou odezvu. Jinými slovy, členské státy mohou konat, jak chtějí. Některé konají více než jen. Samozřejmě, že jsou zde faktory jako velikost země, ale nemělo by to být případem pouze Malty, Lucemburska nebo Estonska. Já myslím, že v tuto chvíli potřebujeme, a to je apel na všechny, paní předsedkyně, potřebujeme úplnou harmonizaci. Nemůžeme to nechat že sedm let po odhlasování směrnice jsou ty nezbytné základní služby stále ještě polomrtvé, ačkoliv jsme se všichni shodli na nebezpečí kybernetických hrozeb. Musíme příště na evropské úrovni nadefinovat, co jsou přesně ty nezbytné základní služby a pokonat i tam, kde třeba se to nebude líbit německým, francouzským nebo polským úřadům. Potřebujeme sjednotit přístup v Evropské unii. A za druhé bych chtěl upozornit na jednu věc, zde zaznamenáváme, a to je opět průsvitek dál u závěrů, že nadále nám chybí standard. Standard, jehož se mohou uh, chytit ty, eh, ti provozovatelé základních nezbytných služeb. A tak se táže, kdy můžeme očekávat uh, Eh, ISO 27018, eh, kdy budeme mít evropský standard, protože bylo jasně řečeno, že bychom měli usilovat o evropský standard a je, je to nakonec něco, co provozovatelé sami požadují. Jak to tedy vyřešit? Děkuji. Pokud budete souhlasit, tak se vyslechneme ještě jednu otázku, panu Ancip. Děkuji, pane Paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat Evropské komise za nastínění přehledu. Nepochybně je to dobrý předpis, tato směrnice přišla v pravou chvíli a děkuji, díky směrnici NIS máme novou strategii, díky Eh, směrnici NIS máme společné chápání řízení rizika, jak eh, řešit kritickou infrastrukturu, základní služby, finanční služby, včetně ošetření kybernetických rizik. My jsme vytvořili síť TED, a ještě dříve, než byla implementována směrnice NIS, tak už existoval velice dobrý předpis. V podstatě tato směrnice byla schopna mnohem lépe zareagovat na některé typy kybernetických rizik, než co jsme byli schopni učinit předtím, ale stále ještě nám uh, zbývají některé obavy. V tuto chvíli veřejnoprávní sektor totiž není už pokryt, což tím původním předpisem byl. A my víme, že v posledních letech zvláště nemocnice čelily celkem zásadním kybernetickým rizikům. V některých členských státech jsou nemocnice součástí veřejného sektoru, jinde soukromého sektoru, jak tedy řešit kybernetické hrozby v kontextu směrnice NIS v těchto zařízeních zde není odpověď jasná. A já souhlasím s Andrásem Švábem, že je třeba si ujasnit, co jsou ty základní nezbytné služby. Jakým způsobem je mají provozovatelé zajišťovat? Google, Facebook zatím nedodržují směrnice NES. A tak se ptám, zda chcete rozšířit ten záběr, ten, tu, ten rozsah působnosti i na veřejný sektor. Máte v plánu tímto způsobem postihnout i velké poskytovatele, jako je Google a Facebook. Děkuji, já nevidím, že by se hlásil někdo další, takže poprosím rovnou pana Boratinského. Pan Žerom chce položit třetí, chcete položit třetí otázku. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto prezentaci týkající se směrnice a otázky kybernetických hrozeb a, a zajištění nebezpeč, nebezpečí týkající se sítí a informačních systémů. Je třeba si uvědomit, že Čína se snaží v této věci pokročit a my si nemůžeme dovolit eh, některak zaostávat. Případ Snowden nám toto ukázal a nakonec se ukázalo, že v evropských podmínkách se často používaly protiprávně uh, mikrofony. Já jsem zaznamenal, že v roce 2019 nebyla ve Francii nastavena žádná referenční míra pro interne- poskytovatele internetových služeb. Proč je to jinak v Dánsku, v Německu a ve Francii? Co si z toho můžeme odvést, uh, odnést? Děkuji. Děkuji a poprosím pana Boratenského. Děkuji za příspěvky do debaty a za otázky. Nyní k těm standardům. Je to jen odraz potřeby optimalizovat bezpečnostní opatření, která musí realizovat společnosti v celé Evropě. To je velice důležitá otázka, které je potřeba se v budoucnu věnovat. Směrně ceny se věnuje technologicky neutrálnímu eh, přístupu, který nepředepisuje jasná řešení. Je potřeba zareagovat na daná rizika a to prvotřídním řešením, ovšem bez toho, aby bylo naspecifikováno, jaké řešení se předpokládá. Takže v praxi nakonec zaznamenáváme, že se určitý standard uplatňuje, zvláště tam, kde, kde se používalo ISO 27 tisíc a příslušná série těchto norem. Zde se eh, standard užívá zvláště tam, kde se uplatňují ta nejlepší řešení. Úřady eh, států ty reagují podobným způsobem, ovšem my se musíme ptát, do jaké míry chceme být na úrovni Evropské unie předepisující. Já když hovořím se společnostmi a zvláště s těmi, které si vedou celkem dobře a věc berou vážně a používají určité standardy, tak když s nimi hovořím o třeba otázce nákladů, tak mi je řečeno, že používají standardy, ale nemají na to příslušnou eh, certifikaci, takže jde o otázku dohledu a prosazování dodržování eh, předpisů. Toto můžeme prosazovat pouze tehdy, pokud eh, společnosti budou vědět, že nakonec budou předmětem dohledu. To by mohl být způsob, jak je přimět k tomu, aby se více zasazovali o opatření pro zajištění odolnosti. Jak to harmonizovat na evropské úrovni? To je správná otázka. Ano, ono by dávalo smysl se této situace v budoucnu vyhnout tím, že společnosti s podobnými problémy, které čelí podobným hrozbám, by reagovaly podobně. V tuto chvíli totiž reagují každá jinak. A my jsme jednali i s vývojáři, s prodejci těch technologických řešení. A někdy to musí volit řešení, které třeba není úplně ideální, vždycky záleží na otázce nákladů a výnosů. Například v určitých zemích se rozhodlo, že ve zdravotnických zařízení se to konkrétní řešení nepoužije, protože by to bylo příliš problematické. Na jedné straně je tedy harmonizace pravidel, kdy ovšem stále máme eh, dánu svobodu společnosti, které se mohou rozhodnout, co je pro ně nejlepší. Pokud bychom to všechno předepisovali, tak by každý eh, musel splnit určitou škatulku a příslušné předpisy, ale možná by utrpěla obezřetnost a schopnost společnosti být obezřetný vůči novým rizikům. Pak je zde kontakt certifikace, rámec certifikace podle uh, aktu pro kybernetickou bezpečnost. Opět máme zde výrobky, produkty a služby. Museli bychom se zamyslet nad tím, jak by to mohlo zapadat do budoucího rámce směrnice NIS. A pak bych ještě zareagoval na otázku místo předsedy ANSI. Vy jste upozorňoval na nemocnice, zdravotnická zařízení. To je skutečně velice zranitelná oblast. Když se vypravíme do jednotlivých členských států, tak zaznamenáváme, že nejpokročilejší jsou finance, potom doprava a energetika a většinou je to právě sektor zdravotnictví, kde vidíme, že tato opatření jsou teprve na samém počátku, kdy nemocnice začínají od nuly, všichni víme, jak má tento sektor napjaté finance a rozhodně musíme tedy do celé věci investovat více a snažit se více. Chtěli bychom, aby některé úřady členského státu byly eh, konkrétně určeny na dohled nad kybernetickými riziky a jejich ošetřením v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dále další otázka platformy, ti velcí digitální hráči. Když se podíváte třeba na Google, tak to je uh, poskytovatel internetových služeb, který má vlastní eh, způsob vyhledávání v některých eh, zemích, bude poskytovatelem každý, kdo má vlastní doménové jméno. Záleží na tom, jak je to vyjednáno. V tomto případě to bylo vyjednáno asi před eh, pěti lety. Byl tehdy sjednán katalog poskytovatelů internetových služeb, to znamená mm, že byl vymezen výčet eh, poskytovatelů internetových služeb s tím, že poskytovatelé digitálních služeb nejsou považováni za eh, ty standardní a orgány dohledu mohou vykonávat dohled v jiném rozsahu než v případě poskytovatelů internetových služeb. Já vám děkuji za všechny položené otázky. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že toto téma se bude ještě vracet. Nepochybně bude důležité pro náš výbor se na tuto otázku zaměřit a dále ji sledovat. Další téma je nařízení o stavebních výrobcích a my si v tuto chvíli vyslechneme vyhodnocení komise a doufám, že nám komise nastíní další plány. Pan Koziku je generální ředitel eh, pro daný útvar v DigiGrow který se věnuje implementaci legislativy, včetně této, a my bychom se na právě tuto legislativu chtěli zaměřit. Dokumentace máte ve svých materiálech a v tuto chvíli poprosím pana Kozíku, aby představil hodnotící zprávu k tomuto nařízení. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že můžeme představit naše vyhodnocení Eh, nařízení o stavebních výrobcích. Já bych nejprve řekl pár slov k sektoru samotnému. Jeho hlavním rysem je toto. Musíme si být vědomi velikosti tohoto odvětví. Zaměstnává něco pod 3 miliony lidí, což je obrovský trh v Evropě s obrovským obratem import je nízký, asi 20 miliard euro. Převládají zde menší společnosti 82%, celkem je to 94%. A pochopitelně pak je zde obrovský rozsoch eh, produktu, eh, dveře, střecha, střešní tašky, okna, cement a stavební materiály z ocely, konstrukční materiály pro stavbu a tak dále. Pokud jde o nařízení samotné, tak zde jsou také dány určité charakteristické rysy. Snaží se o řádné fungování vnitřního trhu se stavebními produkty. To je jasné. Ovšem užívání nadále regulují členské státy, které mají eh, výlučnou kompetenci v případě stavebního zákona. To se rozhoduje na národní úrovni, někdy dokonce se otázkám stavebního zákona věnuje samozpráva. Nařízení o stavebních výrobcích se věnuje těm výrobkům, které byly z souladu s právem uvedeny na trh členských států. Ovšem zde není dána záruka, že tam, kde je značka CA, mohou být tyto výrobky systematicky používány z důvodu, který jsem právě uvedl. A to proto, že v případě stavebně technických činností je dána kompetence členských států. To znamená, že zde není eh, dán, jako je v případě jiné legislativy, společný eh, přístup, ta, harmonizovaná část. A to je vzhledem k dvěma specifickým faktorům. Jednak povaha výrobků jako takových, často se jedná o polotovary a potom eh, fungování stavebnictví, které patří do kompetence členských států. Pak je zde další specifický rys a to je absence požadavků ohledně produktů, které by výrobky musely splňovat, například uh, u strojů, je to dáno u jiných výrobků, je to rovněž také dáno. Tam, kde je dána harmonizace, tak jsou tyto požadavky jasně dány. Jsou zde harmonizovaná pravidla ohledně toho, jak vyhodnocovat výkonnost těchto výrobků v souvislosti s charakteristikou, jak reagují na oheň, jakou mají termovodivost, jakou mají izolace. Máme harmonizovaná pravidla ke značce CE u těchto výrobků a pak je zde další specifikum a to je podle CPR, co znamená značka CE. Samozřejmě CE se týká vyhodnocení výkonnosti místo eh, souladu. Pak je zde další specifikum CPR harmonizované standardy místo eh, předpokladu souladu výrobku, který by byl dán jako povinnost. Máme zde volitelnost. V tomto případě harmonizované standardy jsou ovšem ukládány jako povinnost. A my jsme se rozhodli spustit hodnocení, protože jsme si byli vědomi určitých potíží. Toto nařízení bylo přijato v roce 2011, tehdy eh, to nahrazovalo směrnici o stavebních výrobcích. Víme všichni, jak je složité naplnit předpoklady směrnice v rámci celé Evropské unie. Od roku 2011 to platí, toto nařízení, a od roku 2013 je v platnosti a v účinnosti. V, v červenci 2016 se objevila zpráva o implementaci a ta identifikovala různé mezery, zvláště se zaměřila na možnosti, jak zlepšit implementaci, jak zlepšit fungování, mm, zlepšit dohled. A také se objevily další problémy, které se týkaly právních otázek, kdy proběhla další analýza my jsme následně spustili konzultační proces spolu se všemi zúčastněnými subjekty a ty zahrnovaly členské státy, samé OTA, národní standardizační orgány. Tito všichni byli eh, konzultováni, včetně platformu CPR. A v listopadu 2016 energetický balíček uvedl, že tento proces by mohl vést i k přepracování celého nařízení. Je potřeba také říci, že IMCO konalo slyšení v roce 2017 a pokud bych se mohl dovolit schrnout, co z tehdy zaznělo, tak bych řekl, že bylo řečeno, že vnitřní trh se zlepšil, jeho fungování se zlepšilo, pokud jde o stavební výrobky, ale je potřeba zvážit jednotlivé cíle a cíl číslo 11 a jakým způsobem bychom mohli zajistit ještě lepší fungování vnitřního trhu. A tehdy v podstatě komise rozhodla, že začne na celé věci pracovat a od té doby se tomu tak děje probíhalo mm, vyhodnocení, dopadová studie, to se původně plánovalo jako společné úsilí. Už v roce 2017 nakonec se tyto dvě činnosti však rozdělily a to proto, že jsme nechtěli vést tyto dvě činnosti paralelně. Rozhodli jsme se, že CPR je velice komplikovaná oblast a také jsme chtěli provést hloubkovou analýzu všech stávajících potíží, tak abychom si udělali představu o možnostech do budoucna. Abychom provedli toto vyhodnocení, používali jsme různé zdroje. Vnější studie se spustila v roce 2017 a se začala zpracovávat použil, za použití různých průzkumů zpráv komise, ať už to byly materiály v té době k dispozici, nebo které byly v té době zpracovávány. A zároveň jsme do toho zapojili práci UETR. Probíhala celá řada konzultací, internetových průzkumů, průzkumů v obchodních společnostech. Tam patřilo asi 700 společností, veřejná konzultace, která byla také e, něčím, co se setkalo s velkou odezvou. Pak probíhalo pět tematických zasedání v roce 2016 a 2017 spolu s různými zástupci státu, technických eh, výborů, obchodních společností a tak dále. Tehdy se zpracovaly dva referenční dokumenty, zpráva o ETRM a materiál komise o v nařízení, kde se komise pokusila nastínit eh, zahrnující obrázek o této situace. Hlavní zjištění jsou zde systematické potíže kde se ještě nepodařilo najít řešení a nepodařilo se zajistit nápravu. Pokud bych to měl zařadit do kategorii, tak jednak nedostatečné nezajišťování harmonizovaných standardů a kvality, to je základ celého systému, to je totiž eh, povinnost, která pochopitelně brání systému naplňovat očekávání členských států a jednotlivých subjektů. A pak ne, ne, další problém, který byl nalezen, je nedostatečný dohled. To není něco, co by bylo specifické pro CPR, ale zrovna v této oblasti je to velmi naléhavá potíž. A dále e, opatření ke zjednodušení, která byla předvídána v době přijetí CPR, to všechno se ukázalo být na nedostatečné úrovni. A také bych ještě řekla, to není úplně um, zjištění, ale spíše ta nedostatečná harmonizace se týká uh, nedostatečnosti systému, spíše než že by se jednalo o uh, něco jiného, jsou to, byly to spíše strukturální problémy. A další část hodnocení ta konstatovala, že pokud by mělo dojít k přepracování a ke změně, tak bychom měli zvážit ještě další oblasti, které nebyly původně eh, zvažovány, jako je třeba otázka životního prostředí, bezpečnost stavebních výrobků. To třeba je případ eh, použití stavebních výrobků pro oblast kutilství a potom automatizace, digitalizace a další otázky. I to by bylo potřeba zvážit, pokud bychom měli zvažovat přepracování. Někteří podpořili nic neměnit, možná někteří jste na některém z tohoto zasedání byli a víte, že to zaznělo třeba v roce 2017. Já bych se dovolil k tomu osobní připomínku. Často ti, kteří si nepřáli žádnou změnu, byli vedeni myšlenkou, že v té době se zdálo, že náprava je možná zastávajícího právního řádu, zastávající právní úpravy. A pak <clears throat> někteří měli za to, že CPR se uplatňuje v, jenom v členských státech. A nedostatky Harmonizace eh, ná, nápadu harmonizace se ukázaly jako zcela zjevné, alespoň za vyhodnocení, které provádíme v tuto chvíli. A my jsme zahájili i neformální eh, jednání s členskými státy. To původně iniciovalo finské předsednictví a zde v rámci těchto debat se ukázalo, že členské státy jsou si stále více vědomy těch eh, potíží, které se zde objevují a nebyly by tedy nakonec proti případnému přepracování. A to navzory tomu, eh, že to, eh, co, eh, čeho se ta revize má týkat, zatím není předmětem všeobecného konsenzu. Závěry rady z minulého eh, listopadu eh, povzbudili k eh, komisi k tomu, aby se zaměřila na řadu otázek, zejména vzhledem k nové ekonomice a to už jsme také v hodnocení postihli, takže pokud mám uzavřít hodnocení jednou větou, řeknu, že v důsledku že regulační eh, potřeby v současné době, členských států v současné době CPR nepo, eh, nepokrývá. A určitě eh, se tímto tedy musíme zabývat. Ještě k diskusím, které jsme vedli se ženskými státy. Byli jsme totiž debaty, o, o tom, jak ten stávající systém by mohl eh, lépe fungovat a jaké kroky hm, ke zlepšení práva přijmout. Eh, cílem je eh, zřadit, zařídit harmonizaci stavebních výrobků a to včetně varianty nulové revize prostě stanovit eh, kritéria a priority pro přijetí eh, eh, řádných harmonizovaných technických specifikací. Tento přístup byl iniciován nejdříve na straně členských států a oni konzultovali průmysl na jejich úrovni a potom ve validační fázi bude ještě tady jedno konzultační řízení na centrální úrovni. Když se zabýváme dalšími kroky, aniž bychom chtěli eh, předejmout eh, zhrnutí kolegia, tak vzhledem ke eh, složitosti těch otázek, které je třeba řešit, myslíme si, že ten rychlý návrh není úplně adekvátním řešením a naopak by to mohlo způsobit nepoměrné průtahy na úrovni spoluzákonodárce. Eh, chceme eh, vyzkoušet neformálně možné přístupy, chceme projednat eh, se všemi zainteresovanými stranami tu otázku ještě předtím, ještě něco uděláme. Od na začátku jsme připraveni řešit všechny možnosti. Pamatuju si na jednání tady, kde jsem asi otřásl spoustou lidí, když jsem řekl, že nevylučuji nic, včetně stažení. HCPR, o které jsem eh, slyšel jenom špatné eh, do té doby, mm, najednou bylo pro spoustu eh, lidí tím nejzajímavějším jako jsem legislativy, jenom když jsem zmínil možnost stažení. Takže my neuzavíráme v tuto chvíli žádné dveře. Můžeme opravit CPR na jedné straně, hm, zaměřit se na testovací možnosti, na klíčové oblasti, na technický jazyk nebo Můžeme tam zahrnout eh, produktové eh, eh, požadavky, prostě jsou různé varianty a můžeme je zvažovat. Je tady jedna věc, která je docela jistá. Budeme se muset dále bavit se členskými státy, zainteresovanými stranami i s vámi, abychom zjistili, jak se k tomu postavit, protože je to poměrně složitý legislativní předpis. Já už uh, za, zodpovídám za uh, tu legislativu no, velkou řadu, řádku let, ale CPR je opravdu uh, velmi specifická věc z tohoto pohledu. Takže v rámci hodnocení my jsme uh, zahájili novou podpůrnou studii v červenci. Eh, jejíž výsledky budou známy uh, červenci tohoto roku. A k posouzení eh, možných eh, budoucích eh, variant, tedy dalšího postupu. Máme zde nový průzkum mezi odvětvím, další veřejná připomínková řízení, která se týká tedy k tomuto možných variant. Zároveň se členskými státy budeme vést debatu tak, abychom mohli vyřešit příslušné otázky abychom navrhli eh, ta nejefektivnější řešení. Vycházíme tady z eh, velice eh, odlišných věcí. Je o to, abychom hm, hm, nezačali, se nedostali do nějakého patu pro případ, že by komise předložila nějaký návrh, aniž by to probrala se všemi zainteresovanými stranami, tak tady už asi skončím. Asi jsem hovořil už hodně dlouho, ale pro úvod to možná bude stačit. Děkuji vám, pane Koziu. Můžu vám říct, že náš výbor tato téma velice zajímá. Mám tady celou řadu řečníků a mohu říci, že jsme se rozhodli jít do implementační zprávy k CPR, takže se o tom budeme bavit i nadále. Pokud budete souhlasit, tak vezmu řečníky tak, jak eh, se přihlásili. A jako mm, první je paní Basu, pan uh, a paní Lokegaard. Pan Lokegaard. Grazie. Sappiamo che in Europa... Děkuji. Eh, víme, že v Evropě například se pro dřevěné výrobky jsou Ehm, velice eh, roztřištěné. My jsme měli, eh, a v podstatě Německo zavedlo v roce 2018 technickou překážku pro trh, protože jednostranně změnilo emisní hodnoty a zavedla tedy ty nižší hodnoty. Takováhle metoda to nelze vlastně ani testovat eh, s referenčními hodnotami a, a hm, znamená to restriktivní přístup. A, ehm, pro zboží, eh, která, které se mělo prodávat na německém trhu. A to znamená, že eh, že tady se nedržíme eh, nařízení a dochází k zkreslení vnitřního trhu, k narušení vnitřního trhu. I pro podniky, které dodržují nadále mm, evropské normy. Co si myslíte k té jednostranné německé iniciativě? Protože eh, Hm, tímto způsobem by mohly i ostatní české státy se pokusit rozstříšit vnitřní trh. Děkuji. E, ještě druhou a třetí otázku. Pan Švab. Já jsem chtěl dát slovo nejdříve kolegovi Lekegardovi, ale uh, rád promluvím. I když nejsem příliš e, spokojen s uh, tím, co říkal uh, kolega Baso. Kolegyně Baso. Ale ať už říkají argument cokoliv, tak jsem eh, velice rád, že přišla s tímto příkladem eh, mm, na podporu větší harmonizace v tom sektoru, protože ať už eh, Itálie nebo Německo dělají v rámci tohoto nařízení, které nechává určitým nevrovací prostor členským státům, čili veřejná kontrola a mm, stavebních materiálů, takový policejní zákon, aby prostě nedocházelo k požárům mm, v budovách. A často to e, mm, se to překrývá s ekonomicky e, orientovanou legislativou vnitřního trhu a často to na sebe nezapadá, do sebe nezapadá. Tak by to e, se drželo logiky vnitřního trhu. Já si pamatuji, že zavedení eh, toho nařízení o stavebních produktech eh, s eh, kolegyní tady z Británie, Catherine Steinle, to bylo opravdu milník a je důležité, abychom v tom pokračovali. Protože obecně bych řekl, možná, že nebudu používat příklad dřeva jako kolegyně Baso, ale, ale možná kamenivo. Není důvod, aby kamenivo, které se používá v Itálii, Eh, se nemohlo používalo to v Německu, eh, možná, že větší nebo menší, ale prostě je to pořád kámen. Byla jasně eh, pravidla a komise jasně vysvětlila, jak se k ním dostává. A členské státy říkali, potřebujeme speciální, protože jsme speciální země, ale nakonec to není pravda. Pro mě klíčová otázka a chci se ptat komise, co můžeme v této věci udělat, je důležité, abychom vytvořili eh, harmonizovaný eh, systém eh, boje s, požár, s, po, s, po, s požáry, s zemětřeseními a tak dále. Tak, aby opravdu výrobce z Milána nebo z Německa mohl posílat své výrobky všude po Evropě stejným způsobem. To, je, to musí být naším cílem. Dobrá, tak třetí otázka, a takže pan Lockhart. Děkuji. To je určitě složitá eh, věc. Děkuji vám za vaši prezentaci. Vážíme si eh, hodnocení komise. A um, mám k tomu řadu otázek. Zase, se, že komise ehm, by mohla navrhnout eh, zrušení nebo opuštění toho nestandardizačního pravidla pro CE, to pravidlo AOTA. Samozřejmě to se možná dá zlepšit ten systém, ale kdybychom tohle eh, zrušili, to už bylo masivní plítvání již vložených zdrojů. Takže proč takové eh, drastické opatření, proč o něm vůbec uvažujete? A potom eh, zpráva komise ukazuje, že ta se nepoužívá pro inovativní produkty, ale CPR nevylučuje inovativní produkty Spíše je to cesta pro, k označení eh, CE pro všechny produkty. Komise eh, také tvrdí, že eh, vývoj pravidla IoT je, je dáno nedostatečným pokrokem ve standardizaci. Nicméně posouzení těch 216 AD zatím zveřejněných ukazuje, že to není pravda. Lepší standardizační proces by eh, prospěl eh, tomu procesu EOTA. A komise nám teď eh, tvrdí, že ta cesta je opravdu nákladná pro podniky. Tyto závěry vycházejí z falešných předpokladů ETA a jsou dobrovolná a je na daném výrobci, aby si řekli, jestli se mu to vyplatí. A potom eh, dopisy eh, z organizací podniků, včetně malých a středních, ukazují, že zrušení takovéhoto systému by vedlo eh, k zvýšení nákladům pro malé a střední podniky. Takže otázkou je tedy, jestli jste dostatečně se bavili s příslušnými zainteresovanými stranami, vzhledem k tomu, že uvažujete tak radikální, zvažujete tak radikální pravidla. a vyzývám vás, abyste tohle opravdu zvážili při eh, revizi. Děkuji, můžete odpovědět na ty první tři otázky a potom dáme další tři. K té první otázce. Myslím si, že tím se dostáváme eh, k tomu, co jsem říkal o, o rozmanitosti implementací jednotlivými členskými státy. Některé členské státy zcela opustily národní systém a uplatňují jenom CPR, některé uplatňují CPR jako eh, doplnění národní legislativy, jiného uplatňují nějak, jiné onak. A odtud eh, ta rozmanitost, což může být velice dobré, že je to špatná legislativa, tak je to všem samozřejmě um, diskutabilní. No, my jsme měli eh, tady problém o dodatečných požadavcích na harmonizované standardy a tím jsme se dostali k soudu. A já jsem diplomate, ale eh, když eh, to chci schematizovat, tak tyhle dodatečné požadavky jsou často spojené s protekcionismem. Někdy jindy to vychází eh, z toho, že ten harmonizovaný standard nepřináší plné eh, eh, záruky bezpečnosti, které chceme dosáhnout. Po právní stránce to lze odlišit. Stanovení další požadavku eh, harmonizované, k harmonizovanému standardu je proti evropské legislativě, ale pokud eh, zastáváte eh, odpovědnou pozici, tak to mezi tím musíte rozlišovat mezi těmito požadavky, které nelze odůvodnit dodatečnou bezpečností pro občany a těmi, které bych jako úřední komise váhal odvolat, protože to opravdu doplňuje harmonizovanou normu kvůli bezpečnosti občanů. A to je jeden z aspektů, které chceme vyřešit. To je jasné z toho hodnocení, z těch eh, soudních případů i z debat, které máme eh, se členskými státy v souvislosti s těmito eh, soudními případy. Pořád spolu mluvíme, i když se navzájem soudíme. Čili to jsou obyčejně takovéto situace. A my se nebudeme uh, bavit o, tom, uh, o tomhle konkrétním Je eh, jedna, ale uh, musíme uh, se tím zabývat, když zvažujeme takový případ. Čili po právní stránce to lze vnímat ovšem jenom jedním způsobem. Potom k větší harmonizaci, no tak pane Švabe, s vámi nemůžu souhlasit víc. Komise je vždycky pro větší harmonizaci. Hovořil jste o protekcionismu, není důvod proti němu nebojovat. Jedním způsobem by bylo eh, upravit CPR, aby to fungovalo lépe. Kromě CPR asi se zabýváte uh, eh, Katen Styler uh, eh, Greenfellem, obrovský požár. Navzdory tomu, že to nemá nic společného s kompetencí komise CPR, tak jsme dobrovolně uspořádali výměn informací o, eh, mezi, eh, o, o správných postupech mezi členskými státy a jejich úřady. Protipožární prevence pro budovy. Například v Německu je legislava, legislativa, kde nehořelé produkty musí být na fasádě nad Mm, mm, kdekoliv, kam nedošáhne eh, eh, pořádnický žebřík. Já jsem o tom nevěděl. Ani spousta lidí také ne. Nicméně na takovéhle platformě mm, se eh, lze takovéhle informace dovědět. To se probíralo. A tím jsme si navzájem radili jejím členským státům. A samozřejmě přes CPR můžeme udělat eh, spoustu věcí a vždycky eh, tady budou eh, situace, které si vyžadují odlišná řešení. Protože izolační problémy na Sicílii a ve Finsku prostě budou vypadat jinak. Nebo požadavky na zemětřesen, proti, boji proti zemětřesení vypadají asi jinak v jiných, v jiných seismických zónách, takže to musíme mm, posuzovat nějak dramaticky, eh, pragmaticky. E, pravidla pro EOTR. Samozřejmě hodně se toho investovalo i ze strany komise a já trvám na tom, že mm, zatím eh, z toho nebyl vyvozen žádný závěr. Možná několik připomínek. I když je pravda, že EOTR nejsou určené k inovaci, tak EOTR samo o sobě říká, že e, pokrývá inovace. Ale pokud se podíváte na ty dokumenty, které mm, vydává EOTR, tak 91% z nich se pořád opírá o, o směrnici o, o stavebních výrobcích. Takže v zásadě o legislativu, která platila a před nařízením o stavebních výrobcích přijatým v roce 2011, které je plně v platnosti od roku 2013. Takže eh, je pravda, že díky tomu jsou tady rychlejší řešení. Je třeba a, eh, také a, eh, posoudit to. No pokud se podíváte na to celé spektrum standardizace, tak je tady více než 6000 eh, certifikátů OETR. ETR kterými eh, se srovnávají miliony eh, certifikátů v rámci standardizace, takže eh, ty poměry 6 tisíc vůči několika, několika milionům. Takže budeme se zabývat všemi variantami, ale nebo, nechceme to zase přehnat, tu důležitost této otázky, až budeme posuzovat celý ten systém. Jsou tam nějaké problémy, ty bude třeba pořešit, tak nebo onak.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 So I think that's my comments to these questions. Thank you, Mr. Uh, Something else. Yeah, excuse me. I, I, I... Eh, omlouvám se, já jsem zapomněl um, zjednodušení. Proč to tedy nefungovalo? Pokud si pamatujete, tak původní návrh komise, eh, ta opatření na zjednodušení byly ambicioznější, ale během spolurozhodování ehm, to tam nezůstalo. Byly tam dobré i špatné důvody a jeden z nich byl, že nechcete snižovat bezpečnost, i když ten produkt dělá malý podnik. Pak byly eh, více diskutabilní otázky nebo důvody, ale to, co tam teď je v té legislativě, není tak praktické, aby to eh, znamenalo opravdové zjednodušení. Děkuji, pane Koziku, za vaše odpovědi. Myslím, že tím zavíráme tuto debatu a bod na pořadu jednání. Děkuji vám. Asi jste slyšel, že Náš výbor má velký zájem o toto téma, budeme na tom pracovat dál. Je to velmi důležité, dotýká se to i další legislativy, takže vám děkuji, kolegové, tím uzavřeme eh, ranní část schůze trochu dřív a sejdeme se ve dvě hodiny a 30 minut na slyšení. A to bude odpovědnost za produkty, ochrana spotřebitele a digitální vnitřní trh. Takže doufám, že se uvidíme eh, ve 2.30.